Pane předsedo, milí kolegové, ujímám se slova, abych litoval toho, že komunistická frakce se nezúčastnila slavnosti Sacharovy ceny. Toto nedodržení lidských práv je ostudou Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Kladu otázku, zase ke mně připojíte a poblapřejete a dobré přání novému prezidentovi Somalilandu, který bude uveden do řadu zítra. Měli bychom také pogratulovat opozici za to, jak proběhla volební kampaň a také jak probíhá přechodné období po volbách. Som, Somaliland prokázal, že se zavázal k demokracii a právním státu a měl by být bez zbytku uznán jako právoplatný stát. Děkuji. Dobře, já vám děkuji. Ještě před hlasováním bych chtěl vyjádřit své znepokojení, pokud jde o profesora eh, Svobodné univerzity Brusa Avaza Jalali, která byla odsouzena ke smrti iránskými úřady, je obviněna ze špionáže. Já jsem napsal dopis panu prezidentovi a zatím jsem ovšem na něj nedostal odpověď. Je zde nyní vážné riziko, že Jalali